Vstupem k vysvětlení hlasování za okamžik. Hm? Děkuji, eh, přistupujeme tedy k vysvětlení hlasování. Nejprve k eh, zpráva eh, pana Kocha o multimodálních v stupenkách. A jako první bude vysvětlovat své hlasování paní Klune. Madame Klune. Paní Klune. Madame Klune, vous avez la parole. Paní Klune, máte slovo na jednu minutu, abyste mohla vysvětlit své hlasování. Máte pouze jednu minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda podpořila cíle poskytnutí jednotného způsobu prodeje jízdenek na multimodální cesty. Myslím si, že to velice podpoří jednotný vnitřní trh, protože občané budou moci takto snadněji e, cestovat po celé Evropě a právě toto představuje jednu z důležitých cest, jak toto cestování usnadnit. Cestující v současné době e, musí procházet často velmi složité způsoby, když chtějí volit různé způsoby dopravy, takže toto doufám, že celý systém velice zjednoduší a velice efektivní e, systémy dopravy, tak to budou mnohem více konkurenceschopné. Bude například možné používat také elektronické platby na celou škálu cest a také takto bude zajištěno lepší cestování tedy pro cestující, pro turisty a tak dále. Děkuji mnohokrát. A prosím odcházející, aby odcházeli co nejvíce v tichosti, aby nás nerušili. Paní Tomáše, jedna minuta. Vytvoření eh, multimodálního systému jízdené v Evropě musí být jedna z priorit v dopravě nejenom usnadní dopravu cestujících, ale také zlepší kvalitu a sníží ceny v celém sektoru. Avšak nemohu souhlasit s poněkud nejasnými cíly, které se, eh, které eh, souvisí s propojením všech aktérů do roku 2020, co se týče různých druhů dopravy. Nemohu souhlasit s zavedením těchto standardů ten, pro tendry. To by znamenalo ztrátu obchodních příležitostí pro mnoho firm. Paní Simu. Paní předsedkyně, já jsem zde opět v tomto parlamentu a mluvím o legislativních návrzích, které vyzývá celá EU, aby existoval jednotný integrovaný systém prodeje jízdenek. Ale lidé si nepřejí, aby informace o nich byly v databázích komise a evropského superstátu. Lidé v Británii nechtějí měnit něco, co funguje. Náš systém prodeje jízdenek je v pořádku. Pokud bychom to chtěli změnit, tak je to na nás, ne na EU veřejný, um, v veřejném sektoru jsou velké škrty. My si nemůžeme dovolit měnit všechny naše systémy. Je to naprosto neproveditelné. A jeden aby mm, třeba jedna naše občanka, která žije v odlehlém koutě země, by musela měnit způsob, jakým si kupuje jízdenky. Neměňme to, když to funguje. Paní takže Anderson. nevidím zde paní Andersen. Takže prosím, pan Manikens, máte jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože se domnívám, že integrovaný systém prodeje jízdenek je velice dobrým krokem vpřed eh, směrem k integrovanému systému dopravy VU. E je to velice důležité především v těch zemích, které nejsou dostatečně propojeny s jinými zeměmi. Využívání moderních technologií se rovněž eh, odrazí na efektivitě tohoto systému dopravy a zároveň samozřejmě pomůže rozvoji našich regionů. Právě proto si myslím, že bychom měli podpořit tento proces a Evropský parlament podpořil tento kvalitní krok správným směrem. Děkujeme. Další kolega na jednu minutu. Monsieur Corvin, que vous avez demandé la parole kolego, vážený pane kolego, vy jste žádal o možnost vystoupit k vysvětlování hlasování. Prosím, žádal jste o vysvětlení hlasování. Pokud teda ano, tak prosím, máte slovo. All the time about the diversity. That... Čas diverzity. My v Evropském parlamentu musíme bránit diverzitu Ovšem, když hlasujeme, tak v podstatě hlasujeme za unifikaci a ne za diverzitu, za různorodost. Ein Rise, I Force, I Ticket. To je to, o čem hlasujeme nyní. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní Anderson. Thank you, President. And as a... Děkuji, paní předsedkyně. Jako londýnská poslankyně a britská poslankyně bych i já ráda vyjádřila své úvahy týkající se té hrozné tragédie, která se stala před deseti lety a která narušila eh, klid londýnské komunity a také vedla ke sjednocení pracovníků v oblasti dopravy. Pokud se týká o vydávání jízdenek, o prodej jízdenek, tak velice vítám tuto zprávu a tato doporučení s velkým potěšením jsem proto hlasovala. Zejména nám jde o umožnění internetového přístupu na nádražích, na eh, jednotlivých stanicích, protože to bude velmi důležité pro evropské občany a umožní jim to lépe se pohybovat po Evropě. A konečně myslím si, že to je také dobrý příklad toho, jak všichni dokážeme pracovat na budování jednotného vnitřního trhu, který je prospěšný pro všechny. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude zpráva pana Nicholsona. Je to balíček eh, u sektoru mléka. Prosím, začínáme vysvětlování hlasování. Harkin? Harkin má slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Já jsem ráda podpořila tuto zprávu kolegy Nicholsona přichází v zásadním okamžiku, protože vidíme, že 634 eh, to je globální index této oblasti, v podstatě polovina z roku 2016 je to 61 bodů níže, než to bylo úplně ta nejnižší hodnota v roce 2009 a pro nás skutečně eh, opravdu pro malého farmáře to znamená 35 tisíc eur ročně, které ztratí já víme, že Eh, určité, některé tyto návrhy, ale ještě trochu s špatným směrem, určité kvalitativní hodnoty, které byly stanoveny. A proto jsme byli se ráda, že jsme podpořili opatření, například veřejné zásahy a zároveň eh, eh, určité privátní možnosti skladování, že budou samozřejmě podpořeny ostatními pod, úpornýma opatřeními. Jsem velice ráda, že zde budeme mít realističtější opatření a tak, aby intervenční ceny lépe odrážely i náklady potřebné na produkci a skutečné ceny na trhu. Děkujeme, paní Torres Martinez. Gracias. Señorías, lo que importa aquí es cuánto cuesta producir. Děkuji. Vážení kolegové, co je důležité? Je důležité, jaké jsou výrobní náklady na mléko a kolik to stojí spotřebitele. My se tady ale snažíme klást eh, zájmy trhu před zájmy spotřebitelů. Měli bychom říci našim spotřebitelům pravdu, měli bychom jim říci, že naše politika eh, ničí naše zemědělce a ničí to jejich suverenitu. Je to velmi škodlivé pro místní komunity a obce, kde se lidé snaží ze všech sil přežít. Když ničíme zemědělství, ničíme sami sebe. Měli bychom eh, být v situaci, kdy se nemusíme vzdávat naší vlastní identity. My nejsme tady tou zásadní autoritou, ale je potřeba si uvědomit, že lidé budou hodnotit historii a budou říkat, že my jsme byli velcí spekulátoři a neochránili jsme dostatečně naše lidi. Je potřeba si uvědomit, že historie tvoří lidé a na to nezapomínejme. Paní Klun. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ukončení mléčných kvót po 30 letech představuje výzvu pro sektor mléka, ale zároveň to představuje určitou příležitost. A v Irsku se to setkalo s pozitivními reakcemi, kdy se v současné době zemědělci starí investovat do svých systémů, aby zvýšili produkci. Tento návrh nicméně vítám, ráda jsem ho podpořila zejména s ohledem na to, že klade velký, přikládá velký význam sektoru mlékařství, také s ohledem na export. A snaží se eh, zavést taková opatření, které budou reagovat na volatilitu cen, což je velmi důležité pro všechny ty zemědělce, kteří se snaží produkovat mléko. Toto je něco, co by měla komise jednoznačně říci, eh, že se snaží zajistit jistotu těm zemědělcům, kteří eh, do tohoto sektoru investují. Takže intervence je velmi užitečná. Děkuji, slovo má pan Bogovič. Eh, ruské embargo in ukinitou Ruské embargo a konec mléčných kvót vedly k poklesu cen a mlékárenský sektor proto má problémy, to je evidentní ze zprávy Nicholson. Já jsem ze Slovenska a ml, produkce mléka je klíčovým zemědělským sektorem. 60 zemědělské půdy tvoří pastviny. Většina těchto oblastí jsou alpské oblasti a jsou tam malé farmy, obtížné podmínky. Farmáři skutečně jsou pod tlakem, když jsou ceny nízké a volatilní, jako tomu bylo v posledních letech. Chtěl bych, aby komise monitorovala situaci, aby byla bezpečnostní síť, aby se producenti mohli zachránit. Jedno z řešení jsou vyšší, je vyšší vývoz a kvalitnější mléčné výrobky. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Návrhy, se kterými přichází Evropská komise, nejsou dostatečné a nejsou dostatečné, jako respondují všem těm výzvám, před kterými stojí naši producenti v oblasti mléka. Před několika dny Rusko opětovně obnovilo zákaz dovozu mléka na své území z Evropské unie a to samozřejmě představuje obrovské zklamání. Evropská komise a mechanismy, které byly navrženy v loňském roce, jsou nedostatečné, pokud jde o tento ruský zákaz. Měli bychom se opětovně podívat i na různé typy uh, síra těchto výrobků, opatření, které navrhuje Evropská komise. Proto bych rád požádal, aby rozšířila komise seznam těchto mléčných výrobků a podívala se opětovně na veškerá opatření, která se týkají tohoto sektoru protože vidíme, že v tomto odvětví je mnoho problémů a Evropská komise by měla reagovat velice aktivně. Děkujeme. Slovo má pan Mamikis. jo 31. systém. Já jsem hlasoval, vážená paní předsedkyně, pro tuto zprávu. Kvóty mléka byly v tom období eh, v roce 2015 eh, zrušeny. Eh, Rusko přišlo s embargem na mléčné produkty a toto mělo veliký dopad především na lotyšské zemědělce. Cena mléka poklesla zásadním způsobem. Nehovoříme pouze o cenách indikátorech hovoříme zde o živobytí rodin, které ztratí vše, co mají celé své živobytí. Právě pouze proto, že někteří úředníci nepovažovali jejich problémy za dostatečně závažné a neudělali dostatečné kroky. Proto je zásadní, abychom pomohli po Balti, ostatním um, zemědělcům, především i u nás v mé zemi. Děkujeme a dívám se, zdá se, že pan Vojčechovský zde není a proto se dostáváme ke zprávě pána Zahradila a to je vnější dopad politiky EU v oblasti obchodu a investic. Mamikins. Mamikins. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Dle mého názoru se jedná o velmi důležitou zprávu, protože partnerství soukromého a veřejného sektoru může být přínosné pro méně rozvinuté země. Systém PPP je velmi dobrý způsob, jak využít fondů EU a zajistit evropské cíle, včetně snižování chudoby. Přesto bychom ale měli postupovat obezřetně, protože eh, někdy neznáme úplně přesně cíle těchto zemí a jednáme podle našich představ, našich vizí. Někdy podpořujeme projekt, o kterém se domníváme, že je důležitý pro občany eh, dané země, ale eh, elity o něj nemají zájem, protože mají pocit, že, mm, že chtějí prostě jenom těžit z těch fondů, takže potom některé jiné důležité projekty zůstanou opomenuty. Děkujeme. Kolega Etheridge. Thank you. Děkuji. Je, jsem rád, že mohu promluvit už druhý den plenárky. Bylo to obtížné dostat slovo. Boj proti kontraktům PFI a problémům, které způsobují, je věc, kterou se zabývám v Anglii. Když vždy budu hlasovat proti něčemu, co toto podporuje. Dobrým příkladem je skupina nemocnic v mém okrsku, jedné z nejchudších oblastí Británie, kdy eh, soukromý poskytovatel Eh, účtuje obrovské peníze za parkování eh, lidem, kteří nemají peníze, eh, pracovníkům zaměstnan, zaměstnanců nemocnic, kteří skutečně mají málo peněz. Je to neetické, je to, do peníze jdou privátním poskytovatelům, měli bychom být vždy proti tomu. A nyní se dostáváme k další zprávě vysvětlení hlasování kolegy Mela a je to odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007. Podporu poručilo kolega Mela, kajti organizace... Eh, zpráva mm, mm, Melo, eh, producentské organizace v oblasti v odvětví ovoce a zeleniny eh, jsou vystaveni marketingu a e, cenovým poklesům, v, e, které jsou velice tvrdé. Tento sektor tvoří pouze třetinu, nebo krývá pouze třetinu zemědělské půdy a výhodnost je 18%. Je to intenzivní zemědělský sektor, je tam 550 tisíc pracovních míst. Musíme podpořit ty členské státy, kde nejsou producenské organizace. Já jsem ze Slovenska, bohužel my nemáme producenské organizace. Já jsem dělala, co jsem mohla by, mm, se uspořádala konference eh, v Evropském parlamentu, abychom vyslechli, jaké jsou tam praktiky, aby to bylo slyšet ve Slovensku a doufám, že to podpoří slovenského ministra zemědělství, aby připravil strategii a připravil první organizace. Děkuji. Pan Niko. Děkuji. V 18. této zprávě, která se týká ovoce a zeleniny, zdá se, že Evropská komise nedostatečným způsobem stanoví finanční pomoc producentům tohoto sektoru. Tyto malé organizace, tyto, některé z těchto organizací jsou ovšem velice mocné organizace a pokud jde o celý dodavatelský řetězec, samozřejmě, že mají mnohem větší právomoce. Vidíme, jak to vypadalo v poslední době, například v Bulharsku Eh, pomoc, kterou jsme dostali v této pomoci, ale zároveň embargo, ruské embargo, samozřejmě devastující dopad a zdá se, že opatření Evropské komise v této oblasti jsou nedostatečné. Proto byl velice rád, aby komise opravdu vyčlenila dostatečnou pomoc, aby skutečně jsme neměli producenty, kteří budou bez budoucnosti, bez jakýchkoliv prostředků k živobytí. Proto bych byl velice rád, aby i tento sektor se stal trošku atraktivnějším, aby Evropská komise udělala něco pro mm, samozřejmě umlazení celého tohoto, celého tohoto sektoru, především oblasti, které jsou známé. Horské oblasti mají obrovské problémy, proto by Evropská komise měla přijít s konkrétními návrhy v tomto oblasti. Děkujeme, říká paní předsedající. Opětovně se uvidíme v 15.00.